o e, směrnici o e, jakosti paliv a opět za komisi pohovoří pan Ledas. Paní předsedkyně, dámy a pánové, e, komisař Kenete lituje, že tady dnes nemůže být a já, eh, tedy to byly dlouhé, dlouhé diskuze o výpočtu, o reportingu podle článku 7a, směrnice o kvalitě eh, paliv a konečně tedy snad to skončí, tak aby členské státy mohly začít transponovat eh, tento balíček, energetický balíček musíme zajistit, aby členské státy mohly přijmout opatření, které budou zmírňovat dopady, abychom skutečně splnili ten Eh, cíl 6% snížení do roku 2020. Kvalifikovanou většinou rada se dohodla na návrhu eh, komise z října, ale chápu, že některé, někteří členové parlamentu mají za to, že tento návrh mm, je není dostatečně Eh, ambiciozní a že tedy eh, stejně se budou dostávat sem eh, ty další tedy mm, špatné tradiční zdroje. My jsme zde navrhli tedy směrně článek 7a, který má se, který se bude snažit, snižovat obsah CO2 v těchto konvenčních palivách, palivech, které se používají v dopravě. Tady se nehovoří o nějakém specifickém palivu, ale jde o to, aby se přijala opatření pro snížení dopadu, tak abychom do roku 2020 dosáhli toho 6% cíle. Komise je přesvědčena, že směrnice o kvalitě jakosti paliv a e, cíle snižování CO2, že to lze implementovat efektivně, e, tedy v rámci EU i zahraničí, právě díky tomuto návrhu. Na tomto návrhu se rada dohodla a je to e, vyvážený proveditelný kompromis, který plní cíle e, a zároveň i e, řeší základní obavy všech dotčených subjektů. Nicméně komise bude vyhodnocovat zkušenosti s článkem 7a směrnice, e, pokud jde o ten pro, v rámci programu Better Regulation, kvalitnější legislativa s cílem tedy snižovat emise CO2 z paliv eh, při dopravě, tak abychom splnili eh, tento cíl a to je do roku 2030 dospět ke 40% snížení. Eh, s tím, že i parlament a všichni ostatní budou vyzváni, aby se vyjádřili na konferenci, která bude uspořádána v průběhu roku 2015. Děkuji dámy a pánové, děkuji paní předsedkyně a nyní na tři minuty má slovo pan Georg. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Evropská unie vynaložila velké úsilí aby učinila eh, klimatickou politiku za svou prioritu. Evropská unie je průkopníkem na mezinárodní scéně v boji proti klimatickým změnám. Aby bylo dosaženo vytčených cílů, musíme přihlédnout k zájmům průmyslu, musíme snižovat nebo odbourávat byrokratické zátěže. Jsme odpovědní za ochranu životního prostředí, ale současně musíme zachovávat pracovní místa a konkurenceschopnost eh, kon- kontinentu. Návrh komise eh, dosáhl dobré rovnováhy všech těchto aspektů. Rád bych obrátil pozornost kolegů ke skutečnosti, že hlasováním proti tomuto kompromisnímu návrhu ohrozí pětiletou práci. Konsenzus je výsledkem dlouhodobého vyjednávacího procesu a nyní konečně můžeme začít pracovat na snižování emisí skleníkových plynů. Úroveň emisí musí být um, eh, nahlašována operátorům. To je sice dobrý nápad, ale není to realisticky proveditelné. Je obtížné kontrolovat autentičnost dat poskytovaných operátory nebo provozovateli a také eh, získání certifikátu eh, může představovat nadměrný, nadměrnou administrativní zátěž pro provozovatele a je to znevýhodnění těch, kteří nechtějí například dovážet paliva z Kanady. Podle mého názoru je průběžný, pardon, průměrný ukazatel důležitý nástroj k a proto navrhuji, abychom přijali návrh komise, protože když jej odmítneme, tak můžeme ohrozit implementaci 6% cíle. Děkuji. Dalším eh, řečníkem je pan Grote. Děkuji vám mnohokrát. Proběhla velice zajímavá debata k směrnici o jakosti paliv ve výboru Envy. Padlo tam, eh, že eh, toto jsou realistické hodnoty. Když hodnoty mezi lety 11 a 14 se redukují o 40%, tak se skutečně buď stala chyba, anebo se musíme zaměřit na to, co se změnilo. Zda jsme něco začali třeba hodnotit jinak, což myslím není ten případ. Já si myslím, že to souvisí s vyjednáváním o dohodách o volném obchodu a já předtím to mohu jedině varovat. Pakliže má do budoucna probíhat to, že zákony pro klimatický paket budou eh, takto ničeny v prostřednictví komitologie, tak to můžeme zabalit, protože budeme v mezinárodních jednáních skutečně pouze takovým šaškem jako Evropská unie. A tím pádem buď si musíme říci, že máme nějaký kompromis a tím pádem komise předloží nějaké vysvětlení. Je hezké, že jste zrovna vy tady, ale čekal bych zde někoho jiného nebo několik jiných osob z komise. Já bych si přál, aby komise přišla s jasným prohlášením, jak to budeme do budoucna dělat, aby nám zbyla možnost říci ano nebo ne. A upřímně řečeno, zatím se ta rafička chýlí spíše k tomu ne Eh, ale pokud toto budeme zohledňovat v jednáních o volném obchodu, tak je to v podstatě bianko šek pro všechny mezinárodní partnery, eh, kteří s EU jednají, řeknou si, tak změníme standardy ale to není správné. Je potřeba říci politicky ne, je potřeba říci politicko-klimaticky ne na národní úrovni a pak můžeme, pak můžeme e, něčeho dosáhnout. Ale není možné prosazovat a jak si předvádět takovouto, takovouto slabost, kterou předvádíme poslední tři roky. To skutečně nejde. Děkuji vám, pane Grote. Jako další paní Gerling máte dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan eh, Grote říká, že můžeme říci v podstatě jenom ne, ale de facto toto rozhodnutí se eh, řeší v rámci dohledového řízení, protože se jedná o eh, předlisabonskou proceduru. Což znamená, že naše námitka musí být opodstatněna. Není to jenom otázka ano nebo ne. Je potřeba opodstatnit naše rozhodnutí z jednoho ze tří důvodů, tedy Jinými slovy, asi bychom řekli, že toto není kompatibilní se záměry základních aktů. Tím pádem bychom říkali, že toto opatření není akurátní pro eh, odhadování celkových objemů emisí skleníkových plynů. Eh, nejde to tak daleko, jak by si někteří přáli, ale v bodě 3 eh, tato námitka vlastně neplatí. Já si myslím, že to, to, ten návrh komise si zaslouží uznání, protože hovoříme například o jmenovitých objemech eh, surové ropy, které se importují do EU, což je něco nového, zatím to neexistuje. Obchodní názvy, například ropy, eh, se často pojí s konkrétními produkty a tím pádem nám to umožní sledovat jaksi náročnost, uhlíkovou náročnost našeho hospodářství do budoucna. E, přijetí e, této námitky tím pádem pouze podkopá důvěryhodnost směrnice o jakosti paliv, která již šest let má působit jako stabilizační faktor v této oblasti. Já si myslím, že by to nebylo dobré. A připadá mi, že lepší kompromis, a pan Grote hledá kompromis s komisí, já si myslím, že lepší by bylo, aby parlament jak si podpořil návrh komise v tom duchu, jakým byl navržen tedy jako východisko, a abychom zajistili, že se někam dostaneme v příštích letech, aby to nespadlo zase pouze do těch meziinstitucionálních sporů. Děkuji jako další pan Gerbrandy, máte dvě minuty. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tento víkend jsem se právě vrátil z Limy, kde probíhal klimatický summit a musím říct, že jsem byl skutečně ohromen tím všeobecně panujícím úsilím a snahou bojovat proti změnám klimatu. Nicméně eh, Limský summit jasně ukázal, že boj se změnami klimatu bude ještě dlouhý a velmi tvrdý. Musíme si přiznat, že svět generuje víc CO2 ze dne na den, a z toho důvodu je naprosto zásadní, aby veřejná politika prosazovala investice do nízkouhlíkového hospodářství a tím pádem se dostáváme i ke směrnici o jakosti paliv. Je potřeba odlišit jednotlivé druhy, například krmiv, to je zásadní, a současné prováděcí opatření toto již nezajišťuje, což znamená například, že Eh, břidličné písky, ropa z nich, nebo eh, různá špinavá ropa od někud z Nigérie se eh, hodnotí na naprosto stejné úrovni jako jiná paliva jinut, která jsou daleko čistší. A proto jsem společně s několika dalšími frakcemi tuto námitku podal. Jsem skutečně zklamán Eh, vyjádřením Evropské komise zde v této sněmovně, protože jsem očekával daleko silnější závazky vůči cílům směrnice o jakosti paliv a skutečně nechápu, poté, co jsme se podívali na váš návrh z roku 2011, nechápu, jak můžete obhajovat naprosto protichudný návrh, poté, co váš první návrh rada zamítla. Skutečně nechápu, jak můžete obhajovat oba směry. Je naprosto jasné, že je potřeba řídit investice a investice uřídíme správným směrem pouze tehdy, když je budeme podporovat tím správným směrem a budeme od nich odrazovat, tedy od těch, které jdou tím směrem špatným. Děkuji. Děkuji, pane Gerbrandy. Jako další paní López máte jednu minutu a půl. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně. Na začátku mám otázku. Jak je možné, že návrh rady e, zapadá teď i do e, vyjednávání o smlouvě volného obchodu s Kanadou? A právě proto, poněvadž tento text v podstatě koresponduje to, tomu, co chtělo e, petrojelářské lobby z Kanady. Víte velice dobře, že to jejich palivo má daleko více skleníkových plynů, než tedy rafinovaná, konvenčně rafinovaná ropa. Takže to eh, přece je politování hodné, že nebudete sankcionovat ty dovozy eh, z této země, to je ještě závažnější, protože eh, v podstatě tady ani nemůžeme mm, kontrolovat používání této škodlivé rapy. A zde tedy to zapadá zrovna do vyjednávání s Kanadou a USA. Přece zde chceme, zde chceme chránit evropské občany a předtím, aby nepoužívali tyto produkty. A to je skutečně mm, poukazuje na velkou nekonsistentnost naší energetické politiky. A pokud bychom korektně aplikovali naše politiky, no tak je zde určitý imperativ, eh, který by vedl k tomu, že bychom eh, měli jít cestou lepší účinnosti. A to právě není. Teď eh, to naopak podkopává tedy to společensky a ekologicky používané palivo. Zde my tedy to znamená, že tady, tady teď nakonec vznikne velká nerovnováha v ekosystému a mm, přece zde to musíme jít jinou cestou a to cestou udržitelných alternativ. Děkuji a další řečník je na 4,5 minuty pan Eckhout. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že my všichni zúčastnění jsme zde, abychom vznesli námitku um, eh, nikoli eh, proti směrnici o, eh, o kvalitě paliv. Naopak, my jsme obhájci této směrnice. Domníváme se, že teoreticky to může být velmi účinný nástroj, ale v tom je problém. Teoreticky říkáme, protože tímto návrhem komise záměrně oslabuje návrh oslabuje účinnost návrhu. A to je také na adresu mé kolegyně Julie Görling, která říká, že namítat lze pouze z právních důvodů. Když si pročítáte důvodovou správnou nebo hodnocení dopadu, tak tímto návrhem záměrně komise eh, eh, odebírá jeden cíl, to znamená dosažení 6% eh, cíle. Tak pak už nemůžeme diferencovat mezi jednotlivými druhy paliv. A to je skutečně oslabování účinnosti jednoho z těchto opatření. A proti tomu se tady vyjádřuje považujeme. A rovněž je to velmi zajímavé, protože když si e, pročítáte hodnocení do My hovoříme tady o lepší regulaci. Zítra bude e, představen příslušný návrh. Když si pročítáte hodnocení dopadu, tak e, nejúčinnější návrh by měl být ten z roku 2011 to je tedy hodnocení dopadu emisí. Proč potom komise nepostupuje podle svého vlastního hodnocení eh, dopadu z roku 2011? Eh, změnil se svět mezi tím? Ne, nikoli. Když si pročítáte hodnocení dopadu, tak všechny ty hodnoty jsou stejné jako v roce 2011. Takže můžeme se pouze domýšlet, co se vlastně stalo. A e, dospívám ke stejnému závěru jako můj kolega Matias Grote. Je to důsledok, důsledek kanadské lobby. Kanadská lobby a pravděpodobně vy všichni jste obdrželi e-maily od e, Kanaďanů o tom, že musíme toto opatření nebo máme toto opatření podporovat. Proč? Protože nyní nemůžeme už diferencovat mezi palivy a tudíž bude eh, otevřen, mm, otevřený trh i pro dechtové písky a na adresu Kanaďanů, kteří pravděpodobně naslouchají. E, my tady se nevyjádřujeme proti Kanadě, my pouze chceme, aby docházelo k diferenciaci jednotlivých druhů paliv. Jestliže Kanaďané prokáží, e, že e, dokáží vyrobit čistý typ paliv, tak samozřejmě za to budou hodnoceni. Takže je nutná eh, diferenciace, je nutno eh, mít možnost poznat, zdali to či ono palivo je čistší nebo eh, naopak toto skutečně jde proti duchu směrnice o, o kvalitě paliv. A souhlasím i s kolegou Gebrandym. Já jsem doufal, že komise to pochopila, že komise si uvědomí, že směrnice o kvalitě paliv a, a její metodologie je důležitá a musí být zachována. Nicméně to, co komise konstatuje, je, že provedeme revizi, uspořádáme konferenci a toť vše. Eh, litujeme. My jsme chtěli slyšet více, totiž jak komise zajistí, že i po roce 2020 budeme mít návrh, který bere v potaz diferenciaci různých typů paliv, tak aby ti dobří byli odměněni a ti špatní nikoli. O to usilujeme. A na adresu kolegu z IP, kolegy z IPP, který hovoří, že zahazujeme pětiletou práci, ne, nikoli tento návrh eh, zahazuje pětiletou práci, protože komise říká, tato metodologie skončí do roku 20 2020 a nyní předkládáme prázdný návrh. Takže pokud skutečně vám na metodologii záleží, tak musíte bojovat za návrh, který byl na stole v roce 2011, který diferencuje jednotlivé typy paliv. Dokonce je podpořen eh, organizací IPUR. Eh, I oni už vnímají, že nebudou vlastně eh, náležitě odměněni. A proto namítáme proti eh, eh, tomuto návrhu. A bohužel komise, vy nám eh, neumožňujete nic jiného, než hlasovat proti tomuto návrhu, namítnout dnes proti němu námitku. Jakkoliv je to proti mému zájmu. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Pedicini, minuta a půl. Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, já zde potvrzuji to, co řekl kolega E, Eckhout. Jenom mm, něco doplním. Ne, mm, e, všechna fosilní e, paliva jsou škodlivá pro zdraví a životní prostředí. Některé jsou ještě horší, jsou devastující pro životní prostředí a zdraví. A zde třeba, eh, ať je to ten břidličný plyn, a nebo ať jsou to ty bituminozní paliva. Zde máme tedy studii jednoho ústavu pro životní prostředí, kde se říká, že eh, ty bituminozní paliva, která se tedy v Kanadě vyrábí, tak eh, zde, mm, zde se používají tedy obsahují tedy látky, které jsou tisíckrát vyšší než je norma a zde i obsahují tedy benzen, který je potenciálně karcenozní a je to 300 krát vyšší než má být a potom pokud jde o populaci, která bydlí kolem eh, těchto tedy mm, míst, mm, tak zde došlo k velkému nárůstu mm, různých eh, diagnóz a eh, především tedy rakoviny prsu. Zde i komise vůbec ale na k tomuto nepřihlíží. Nepřihlíží tedy k, ke škodlivému břišnému plynu a bytominosním palivům. Zde <clears throat> jak je možné tedy, že podporujete toto a kdo tedy to tak eh, eh, zařídil a proč to i podporuje výbor Envy? Děkuji. Děkuji. Další řečník je pan Žalk. Dvě minuty. Paní předsedkyně, milí kolegové, boj proti eh, oteplování planety a snižování skleníkových plynů, to je součást velké ekologické světové diskuze, jak se nám to ukázalo i v Limě. Eh, tam se konference skončila tento týden. Eh, samozřejmě jde o to teď, abychom již hm, opustili jenom tu fázi dobrých úmyslů, ale diskuze se nějak komplikuje. Zde bych to mohl tedy ironizovat a řekl bych, že to všechno tak proběhlo po Mexicku nebo po Peruánsku. V Limě tam mm, se hovořilo, že bychom měli se blížit k dohodě, tedy v Paříži v roce 2015, ale nakonec to byla taková diskuze jako o pohlaví Eh, andělů eh, s různými tedy právnickými eh, kliše a kličkami mm, o tom, zdali by to mělo být závazné či nikoliv. Směrnice, o které diskutujeme, to spadá tedy do naší energetické klimatické politiky. Komise navrhuje pět možností, jak vypočítávat tyto různé tedy limity, které budou muset respektovat producenti paliv, tak aby se snížily emise skleníkových plynů. Jde o velice technický způsob, a to i kritizuje kolega Gerbrandy Eichhout. A zde ale eh, jsou dva tedy tábory, hm, které se k tomu vyjadřují, ale v podstatě mají jeden společný bod. To znamená, oni se skrývají za různé právnické a technické kličky, aby tak skryli eh, to, eh, ty své různé tedy partajní zájmy. My vypočítáme, vytýkáme tedy, že komise tady nahrává severoamerickému petrolářskému průmyslu. Kanadský ministr pro veřejné zdroje se veřejně zavázal, že bude bojovat proti evropskému eh, předpisu, eh, eh, který tedy by měl na starosti, nebo který by reguloval tato paliva a apeloval na naše povinnosti mezinárodní. Zde se hledá tedy vlastně taková záminka mm, i proto získat tedy parlamentní většinu, která podporovala Jean-Claude Junckera a teď se snaží tedy se o toho nějak distancovat parlament. Samozřejmě naše země musí tedy respektovat ekologické, ekologické eh, předpisy, které ale musí být v obecném zájmu, v zájmu i našeho, našeho vlastního obchodu. Děkuji a eh, na dvě minuty má slovo pan Leinen. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Nejedná se o účinnou transpozici směrnice o kvality paliv. Je to nebezpečné rozměnění této směrnice. A já se připojuji ke kritickým slovům, která zde zaznamená zazněla. Co vás k tomu přimělo? uskutečnit to, tuto změnu směru. Ještě přednedávnem jste eh, prováděli nebo nechali provádět analýzy, které jednoznačně ukázaly, že dechtové písky jsou ve své eh, bilanci mnohem eh, nebezpečnější nebo škodlivější než konvenční paliva. Co se změnilo? Ne věc samotná, jsou to stejné dechtové písky, ale asi vaše politika se změnila a to mm, tady nemůžeme akceptovat, protože je také ne nelogické, proč bychom to měli učinit. My víme, že eh, silniční nákladní doprava eh, má velký podíl a musíme proti tomu něco učinit. V 90. letech jsme již viděli, že na trh se dostávají i špinavá paliva a právě proto byla ta směrnice takto eh, vytvořena a mm, přesně jsme to očekávali, že k tomu dojde novými technologiemi u dechtových písků a břidličného plynu a chtěli jsme umět diferencovat mezi lepšími a horšími palivy. A není věrohodné, jestliže e, e, nyní ustoupíme. My jsme tu lobby viděli, slyšeli, taky jsme ji pocítili, ale když vytvoříme precedens, tak e, samozřejmě to bude mít následky. Přijdou další, kteří budou uplatňovat stejné metody a nebudou sloužit politice, ale pouze klientelismu. A proti tomu se bráníme. My se také domníváme, že náklady pro účastníky na trh nejsou tak vysoké. Lze mm, mm, to skutečně zajistit i eh, s nižšími prostředky. Eh, musíme toto odmítnout, musíme dávat pozor už na začátku a nesmíme dopustit, aby došlo k rozmělnění naší politiky. Děkuji a nyní má slovo pan Torvalds, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Jestliže pracovní dokument komise je shodný s tím dokumentem, který unikl a který jsme už viděli, tak nadpis třetího bodu obsahuje slib a sice perspektivní politika klimatických změn. Ale Eh, abychom posoudili, jak je to perspektivní, musíme se ohlednout do, budoucn- do minulosti. Asi před osmi eh, lety Evropská unie před kodaňskou konferencí o eh, klimatickém balíčku začala pracovat na této směrnici a ta je přitom ale jediná část této, tohoto balíčku, který nebyl implementován. Rok 2020 je téměř za rohem a e, blížíme se k pařížské konferenci, která bude příští rok. Proto potřebuje Evropa rychlou implementaci této směrnice, abychom se posunuli vpřed e, směrem k nízkouhlíkové společnosti, kterou se chceme stát náš e, přístup musí vycházet z přesných údajů zejména přesných výpočtů eh, životnosti eh, paliv. Evropa již zaostává, investiční činnost stagnuje a proto eh, rozvoj politik jako takových pro zelené technologie nebude jediným řešením. Děkuji. Dalším, další řečnice je Madame Reed, jedna minuta. Děkuji vám. S velkou radostí mohu říci, že pro jednou obyčejní lidé mají nějaký prospěch z mezinárodního rozvoje. Ceny ropy a zemního plynu padají, to se stává, protože přátelské země jako USA a Kanada otevírají nové možnosti, nové zdroje energií, čímž krátí náklady na energie, což znamená, že můžeme být méně závislí na nestabilních zemích a nepřátelských režimech. Další výhoda je, že pro tvrdě pracující lidi se sníží navzdory krizi ceny paliv, což je samozřejmě dobré, pokud zrovna nejste zelení, kteří se snaží učinit eh, vše, co je v jejich silách, aby této dohodě zabránili chtějí eh, tuto finanční výhodu pro lidi v krizi zvrátit a nebo úplně odstranit. Eh, chtějí zavést strukturální chyby a katastrofální důsledky zkrátka pro životní úroveň, úroveň lidí. Není možné tyto své vlastní chyby projektovat do zhoršení životní situace pro všechny ostatní, zejména vzhledem k tomu, že v posledních letech změna klimatu nesvědčí těm apokalyptickým vizím, které nám zelení servírují. Děkuji, pan Zány, na minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Souhlasím s kolegy, kteří v této dlouhé rozpravě, která se již vede vlastně více než pět let, říkají, že tento návrh komise je skutečně velmi odlišný eh, tomu návrhu, který přišel původně. Jsem přesvědčen, že v průběhu tohoto procesu se objevily okamžiky, kdy ten kompromis byl ovlivněn lobbysty a nevládní organizace byly tak trochu pozapomenuty. Nicméně to definitivní řešení nespočívá nutně pouze v implementaci této směrnice. To skutečné řešení nespočívá v tom, co vykopeme z hlubin země. Jde o to, co vytvoříme na jejím povrchu. Protože obnovitelné zdroje takovéto kontroverze jistě způsobovat nebudou. Děkuji jako další Catherine Bearder. Děkuji. Je skutečně velkým zklamáním, že komise se cítila pod takovým tlakem, aby eh, vydala tento velmi oslabený návrh. Tento zrevidovaný návrh ignoruje několik doporučení Evropského parlamentu, včetně diferenciace mezi různými druhy paliv. Komise také nezohlednila vlastně ani výsledky vlastní studie dopadu, což znamená, že vysoce znečišťující eh, eh, paliva jako eh, jako, eh, eh, jako ropné písky budou na stejné správě jako daleko čistší paliva. Spíš než investice do čistších paliv eh, otevírá Evropská unie svůj trh těmto velmi špinavým druhům paliv, což by mohlo znamenat, že více třeba než 70% veškerého našeho paliva bude pocházet z kanadských, kanadských dechtových písků Pane komisaři, ráda bych na vás apelovala, abyste rozšířili působnost této směrnice i po roce 2020, abyste zohlednili tu škodlivost eh, těchto špinavých paliv. Pakliže Evropská unie má myslet svůj boj proti změnám klimatu vážně, musí se eh, zaměřovat na redukci emisí v sektoru dopravy a to můžeme udělat pouze tehdy, když budeme vědět, co to vlastně spalujeme. Děkuji vám, paní Berder. Eh, paní Lauristin jako další, máte jednu minutu. Eh, eh, eh, Paní předsedkyně, já bych chtěla upozornit tady parlament na další aspekt této směrnice a to, je, to se netýká pouze kanadského tématu, ale také tématu našich vlastních producentů paliv v Evropě, kteří se snaží nalézt způsob, jak Eh, eh, vymýšlet eh, nové ekologické palivo. Například u nás my se snažíme tedy produkovat tedy ekologické palivo, ropu z břidlice a i to je nový, nové odvětví, které poskytuje eh, práci tisícům dělníků na naší východní hranici, kde máme hranici tedy s Ruskem, kde žije velká ruská eh, menšina a kdybychom zamítli tuto směrnici, tak to pro Estonsko bude znamenat, že se zvýší nezaměstnanost dvojnásobně a také i to bude znamenat velký tlak na tuto oblast, která je velice citlivá, je vedle eh, hranice vedle eh, tedy ruské hranice, vedle mm, Baltí, je to mm, Baltského moře, takže je to problém nejenom eh, tedy mm, ekologický, ale i společenský. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ještě tedy možná mladý a naivní, ale já eh, věřím v lepší zítřek. A, takže eh, vypadá to, že tedy eh, to, co komise nazývá za pokrok, tak to je zhoršení. Eh, to, co tady máme teď před sebou, tak je horší, než jsme měli před sebou před lety. A komise vlastně odebírá incentiv, iniciativu těm, kteří nedělají tak dobře, aby nebudou tedy mít eh, stimulaci k tomu, aby na tom bylo lépe. Protože my si pořád myslíme, že je možné to dělat dobře, protože my rozhodně nezakazujeme různé druhy paliv. Jenom říkáme, že potřebujeme mít jiná pravidla a ne uh, ta zastarala a která nemohou vlastně udělat nic lepšího. Myslím si, že to je příznak nové komise. Zítra nejspíš uslyšíme, že je tady několik záležitostí důležitých pro životní prostředí a že ty budou staženy. Doufám, pane předsedo, že dokážete, že to není eh, pravda, co říkám, a že naopak se bude životnímu prostředí dařit lépe. Teď pan Kaputo a má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, tato směrnice má, tento návrh, který má různé nedostatky, protože nelze rozlišovat mezi skleníkovými plyny a jinými. A proto vlastně nevíme, jaké jsou úvodní, původní emise jednotlivých druhů paliv. Například Eh, střední hodnoty eh, se, při, eh, se přiškly určitému druhu paliva bez ohledu na jejich skutečně znečišťující vlastnosti. Ale na druhou stranu si zase myslím, že jedná se o realizaci směrnice, která je svou podstatou Eh, legitimní, ale myslím si, že hodnocení tohoto návrhu eh, směrnice by nemělo zapomínat i na kontext, v kterém fungujeme, protože myslíme hlavně na zabezpečení energie a teď máme problémy s Ruskem a Ukrajinou, proto to musí být na pořadí jednání. Ale myslím si, že komise mě by měla nadále podporovat rozvoj nízkouhlíkových eh, paliv a inovativních technologií, které by zlepšily výkonnost paliv z hlediska životního prostředí. Teď za skupiny Paní Gesine Meissner. Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht jetzt hier darum, dass wir... Děkuji. Takže, o co tady jde? Jde nám o 6% snížení energetické intenzity. To je poměrně jasné. Takže je to trošku zklamání, že nejsou ty cíle popsány jasným způsobem. Je pravda, to, co bylo řečeno, že po pětiletém období, když eh, tuto záležitost hodnotíme, tak eh, uhlíková náročnost, uhlíková intenzita by se zdá být dobrým cílem, ale musíme zohlednit celou řadu různých aspektů, tedy souvisejících s tím, že to bylo odmítnuto. V je konkurenceschopnost Evropy, Důležitým aspektem je závislost na dovozu a malé a střední podniky. Nejde ani eh, tak o ty velké podniky, o ty si nemusíme tolik dělat starosti, ale eh, jde o ty menší, na to by měla tedy komise hledat odpovědi. Já jsem sledovala celou rozpravu a stanovené cíle podle mě nebudou skutečně dosaženy, to není správné. Děkujeme, paní Meissnera. Nyní eh, přichází část Catch the Eye na několik minut a jako první paní Flašíková. Děkuji, paní předsedkyně. Je důležité, aby byly omezovány a snižované emise skleníkových plynů v rámci celého životního cyklu ze všech paliv, abychom uskutečnili cíle 2020. Ale co, li, co vyplývá z rozpravy? Směrnice jako taková, která by mohla být velmi užitečná, se změnila ve směrnici, ve které komise jakoby neusilovala ve prospěch, ale spíše proti této směrnici, neboť ta směrnice musí zohledňovat realistické hodnoty a musí mít realistické cíle a záměry klimatického balíčku by neměly být znehodnocovány. Komise by měla přijít s jasným a reálným stanoviskem, které se setká eh, s podporou tohoto parlamentu, ale nesmí přitom snižovat normy pod tlakem různých lobbystů. Tato eh, směrnice je důležitá nejenom pro nás, kdo se zabýváme životním prostředím a jeho ochranou, ale i pro další generace po nás. Proto je naší povinností trvat na tom, aby nám komise předložila směrnici kvalitní. Děkuji a následuje pan Jakubčík očekujem da komisija jasno předloží ono što su. komise by měla předložit jasný návrh na základě toho, co je klíčem naší aktivity v Evropské unii. Boj proti klimatickým změnám. A samozřejmě to co je i nadále důležité, je ochrana spotřebitelů. Když eh, hovoříme čokoládě a čipsech, tak hovoříme o ochraně spotřebitelů. A tady hovoříme o palivech. Všichni občané Evropské unie používají tato paliva. A já jsem samozřejmě někým, kdo prosazuje zelenou ekonomiku mluvím o Estonsku, je třeba takové ekonomice pomoci. Nemůžeme kvůli některým specifičnostem nechat lidi v nezaměstnanosti. Další řečník, paní Andersen. Thank you. Well, I think there's a vast amount of hypocrisy in this. Děkuji. Myslím, že tady je obrovská míra pokrytectví. Zdá se mi opravdu neuvěřitelné, že 94% dopravního sektoru Evropské unie záleží, závisí na ropě a přitom komise tady předkládá argumenty o tom, jak eh, tato, toto opatření není eh, legálně podložené a není na místě. Jednak daleko více se investuje eh, do alternativního, alternativních paliv, ale přitom se tu hádáme o takových progresivních opatřeních, jako je toto, to je úplně absurdní. Obzvlášť úvodní ustanovení 44 4 směrnice o kvalitě paliv, jak lze argumentovat, že posílení toho, co už máme, není e, součástí cílu směrnice? Přitom je to o zajištění minimálních standardů ochrany životního prostředí ve vztahu k palivu. Čili opravdu jde o to, abychom se usebrali a e, abychom zohlednili to, co řekli e, kolegové socialisté demokraté i další. Děkuji. A nasleduje paní Kalas. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem přesvědčena, že je důležité mít na paměti, že to, čeho chceme dosáhnout, tedy snížení emisí CO2, Estonsko je specifické tím, že má znečišťující průmysl a proto se investovalo do tohoto odvětví a měly by se snížit emise, ale mohlo by se stát, že tyto investice přijdou v něveč a ekologická situace se zhorší. Musíme se zabývat i závislostí na Rusku. Zamítnutí tohoto návrhu by mohlo, mohlo znamenat přesun zaměstnanosti ze severovýchodu Estonska do Ruska a potom by to ohrozilo naši stabilitu. Jsem důrazně proto pro zelenější odvětví dopravy, ale myslím si, že zamítnutí návrhu by právě tohoto nedosáhlo. Děkuji a není pan Ferreiro. Já bych chtěl velice poděkovat a na okraji této diskuse bych chtěl eh, zdůraznit dvě věci. Ta první, mně se zdá, že eh, přikládáme velkou váhu pouze kvalitě paliv ale myslím si, že neméně bychom měli věnovat pozornost i tomu, aby dodávky eh, paliv byly zabezpečené. To znamená, nejde jenom o kvalitu, Důležité je také zabezpečení dodávek. Proto Evropská unie musí provádět společnou politiku, totiž takovou politiku, která by nejenom zlepšovala kvalitu paliv, ale zároveň by výrovně eh, zvyšovala bezpečnost dodávek. Druhý problém. Do roku 2020 se předpokládá výrazné zvýšení prostředků na výzkum a zavádění nových technologií. Domnívám se, že v rámci těchto finančních prostředků bychom měli také naprosto rozhodně stejným způsobem navýšit i prostředky a dávat větší prioritu takovému výzkumu, který by snižo, vedl ke snižování emisí. To si myslím, že jsou dva důležité cíle. Děkuji. Pan Zamke, já jsem vás sice zrovna nevyzvala, ale vy jste si slovo vzal, nicméně na seznamu jsem vás měla. Teď se vrátíme k panu Ferejerovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážení členové, návrh, který předkládá komise ohledně kvality paliv, je v rozporu s pompozními eh, řečmi o boji proti klimatickým změnám a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. A přitom lidé, kteří eh, se zabývají o netradiční paliva, by možná byli potěšeni, ale jsou tady další otázky, protože například se tady podceňují někdy eh, emise skleníkových plynů těchto paliv, které budou vysoké. My říkáme pořád, že neúprosné vyčerpávání folisních, fosilních paliv a to znamená řešení pro přechodné období, které budeme muset vymyslet, znamená, že rezervy fosilních paliv se budou muset využívat s maximální využití, eh, obezřetnosti, co nejúsporněji. A v tomto smyslu tady vidíme určitý neúspěch. Eh, hovoří se o protokolu, eh, který byl podepsán v roce 2002 v Uppsala a později dokument z Lisabonu. Ty řeší tyto věci daleko inteligentněji. Poslední v rámci Catch DI je paní Moji. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji, paní, pardon, paní předsedkyně. Já bych si přála, aby se změnila eh, Evropa díky této směrnici. Já si myslím, že by bylo třeba eh, opravdu bojovat proti negativním efektům paliv na Eh, ekonomiku. Já hovořím i o našem regionu eh, v Sardinii. Máme tam, eh, aha, máme tam rafinery a získává se tam ropa z dechtových písků a my chceme chránit náš ostrov. A teď vlacím slovo panu komisaři. Tím končí totiž už catch the eye. Děkuji vám Cení poslanci a poslankyně, velmi vám děkuji za tuto eh, rozpravu. Nemohu než zopakovat, že splníme tyto cíle, stejně tak jako cíl 6% snížení do roku 2020. Pokud jde o cíl eh, směrnice o kvalitě paliv, tak jeho cílem je omezit uhlíkový eh, obsah eh, paliv v dopravě. Nechceme odrazovat od používání jak žádného druhu, konkrétního druhu paliva, ale chceme, aby se eh, zohlednili emise skleníkových plynů. Takže já jsem vzal v potaz různé názory, které zazněly, pokud jde o vazbu na um, obchodní dohody, um, na rozšíření směrnice po roce 2020 a předám všechno, co tu zaznělo eh, panu Kanětemu. Děkuji vám. Thank you, commission. Děkuji, pane komisaři. A tím je tato rozprava uzavřena. A přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je eh, hodnocení poskytovatelů dopravy.